včerejšího zasedání a přijaté texty jsou k dispozici na webových stránkách. Má k tomu někdo nějaké připomínky? Nevidím. V tom případě zápis je schválen. Včera přišel